Dear colleagues, good afternoon. Vážení kolegové, dobrý den. Vítám zde Luise de Kindose, viceprezidenta ECB. Než přistoupíme k výměně názoru s ním, mám zde pár sdělení. Nejdříve tedy přijmeme pořad jednání. Děkuji Za druhé schválíme zápisy ze zasedání 29. listopadu, potom z prosince, z února. Děkuji. Stručné shrnutí rozhodnutí a doporučení koordinátorů. Žádná specifická diskuze o Brexitu. Koordinátoři vyjádřili spokojenost se službou, která byla poskytnuta Poldep A a Ego. Koordinátoři se dohodli, že aby se usnadnila parlamentní práce, měly by, poskytnuty, měly by být poskytnuty oficiální přepisy slyšení o SSM a SRM, rozpočet na rok 2020 s prioritami Ve středu 20. března večer je lhuta pro komentáře k návrhu dopisu pro rozpočtový výbor. Dále jsme se dohodli, že budeme postupovat eh, na setkání 26. března s komisařem Moskovicem, potom měnový dialog. Tady jsme řekli, že se podíváme na možnost setkat se s prezidentem ECB Dragim v červenci. E, dále daňový kompakt e, na základě dopisu ze 7. března, kdy se vykládá článek 175. Předseda připomněl, že koordinátoři nebyli jednotní, pokud jde o tento dokument. E, zatím se nic nezměnilo a tím pádem rozhodne konference předsedu, která rozhoduje o návrhu pořadu jednání plenárních zasedání. Jak víte, budeme dnes hlasovat. Dosáhli jsme dohody o revizi ESFS 21. března. Takže bylo dohodnuto, že bude zachována stávající struktura ale že dáme nebo posílíme roli předsedy a také ESMA dostane přímý dohled nad kritickými benchmarky z třetích zemí a dnes budeme konzultováni ohledně provizorní dohody Fiscalis. Tady byla potvrzena částečná dohoda 21. března. Spoluzákonodárci se rozhodli, že budou pokračovat v úspěšném programu Fiscalis, eh, zvýší jeho transparentnost, eh, především eh, při výběru externích expertů a zaměří se na boji proti daňovým podvodům, agresivnímu daňovému plánování. Také se dohodli, že pozvou experty ze třetích zemí, především z méně rozvinutých zemí a poskytnou potřebnou flexibilitu, aby program mohl reagovat na nový vývoj v době programového období. Nebylo dosaženo dohody o rozpočtu, pokud o třetí země a delegované a prováděcí akty a tyto věci vyplývají z horizontální dohody o víceletém finančním rámci a výbor bude v tomto ohledu znovu konzultovan. Omlouvám se viceprezidentovi De Kindosovi za tato dlouhá sdělení, ale teď už můžeme přistoupit k bodu 5 na pořadu jednání. Znovu vítám viceprezidenta Luise de Kindose, který nám bude prezentovat výroční zprávu ECB za rok 2018, která byla zveřejněna ve 22 oficiálních eh, jazycích EU, dnes eh, na webových stránkách ECB v 15 hodin a pokrývá politiky aktivity ECB v hospodářském a finančním prostředí v roce 2008, včetně měnové politiky, finančního sektoru, tržní infrastruktury a plateb finančních eh, služeb poskytovaných dalším institucím, statistice ekonomickému výzkumu, zákonné aktivity a spolupráce, externí komunikace a tak dále. ECB také zveřejnila svou odpověď na komentáře Evropského parlamentu v usnesení o výroční zprávě ECB za rok 2017. To je tedy úvod této důležité rozpravě a teď už dám slovo viceprezidentovi ECB. Prosím. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci Výboru pro hospodářské a měnové záležitosti, dámy a pánové. Je mi ctí eh, dnes zde být poprvé v, kap, v, ve funkci místopředsedy ECB a s radostí vám představím výroční zprávu za rok 2018. Výroční zpráva je hlavním úkolem ECB podle evropských smluv ale samozřejmě náš vztah s Evropským parlamentem eh, šel daleko nad rámec těchto požadavků stanovených ve smlouvě v rámci zdravých a konstruktivních vztahů a na základě zavedené praxe jsme dnes také zveřejnili písemnou zpětnou vazbu k vašemu usnesení k naší předchozí výroční zprávě. Mimo jiné, tato zpětná vazba schrnuje eh, zisky získané programem Security Markets Program, což byla reakce na eh, požadavky z vašeho usnesení. Já budu hovořit o eh, otázkách měnové politiky z loňského roku a o dopadu našich rozhodnutí na ekonomiku eurozóny. Jak se píše ve výroční zprávě, jsou ještě potřeba měnové stimuly, aby e, inflace konvergovala k úrovni těsně pod dvěma procenty ve střednědobém horizontu. Poskytnu také stručný přehled rozhodnutí, které učinila správní rada ECB 7. března. A následně budu hovořit o klíčových otázkách evropské finanční agendy, vzhledem k tomu, že se blížíme ke konci funkčního období e, vašeho parlamentu a k začátku nového nového legislativního cyklu. Opatření měnové politiky i nadále přispívaly k velmi příznivým financovacím podmínkám a podporovaly expanzi eurozóny v průběhu roku 2018. Míry půjček pro domácnosti a firmy v eurozóně zůstaly blízko historického minima a růst objemu bankovních půjček pokračoval v nárůstu od roku 2014. Zejména firmy těžily z našeho nakupování dluhopisů z nebankovního celého korporátního sektoru prostřednictvím CSPP. CSBB eh, zpřístupnil eh, tržní financování korporacím a uvolnil půjčkové kapacity eh, na bilancích bank, zejména pokud jde o malé a střední podniky. Zatímco měnová politika podporovala domácí poptávku, tak eh, celkový moment růstu eh, byl umírněný v roce 2018 a sice 1,8 HDP oproti 2,4 v roce 2017. A to především vlivem eh, slabších impulzů pro globální obchod a také vlivem několika dočasných faktorů na domácí i globální úrovni. Jedním z příkladů těchto faktorů je přechod na nové standardy emisí pro automobily, což způsobilo určitá omezení v evropském automobilovém průmyslu. Opatření v oblasti inflace zůstala umírněná v roce 2018, ale riziko deflace téměř zmizelo. A u inflace se očekává, že bude i nadále stoupat. Síla naší domácí ekonomiky, eh, spočívající na naší akomodativní měnové politice, eh, tlačí platy nahoru a eh, podporuje naše přesvědčení, že inflace skutečně konverguje mm, k úrovni těsně pod dvěma procenty ve střednědobém horizontu tomto kontextu jsme se rozhodli ukončit program nákupu e, čistých aktiv do roku 2018 a vrátili jsme se k e, politice úrokových sazeb, a e, k vydávání pokynů ohledně pravděpodobného budoucího vývoje, což mají být nyní naše hlavní nástroje pro uchování té politické akomodace, která je stále ještě potřeba. Rozšířili jsme tedy naše pokyny do budoucna ohledně politických opatření a přidali jsme explicitní složku založenou na datech tím vlastně zakotvujeme eh, očekávání ohledně úrokových sazeb a kombinace těchto dvou komponent je odrazem našeho závazku, že poskytneme tu akomodaci, která je potřeba, eh, abychom uchovali cenovou stabilitu. Pokud jde o naše pokyny týkající se úrokových sazeb, tak ty byly posíleny opětovnou investicí značného objemu získaných aktiv. A naše reinvestice uchovají velikost eh, portfolia cených papírů a v společně s reinvesticemi budou i nadále podporovat příznivé podmínky k financování. V druhé polovině roku 2018 se tempo ekonomické expanze eurozóny zpomalilo silněji, než se očekávalo. A informace, které k nám zatím přicházejí, jsou i nadále zklamáním na počátku roku 2019 a vyplývá z nich, že toto zpomalení bude pokračovat i v letošním roce. Dopad dočasných domácích faktorů, které zpomalují růst, je delší, než se očekávalo a globální ekonomika nás podporuje méně. Přetrvávají určité nejistoty týkající se zejména geopolitických faktorů, hrozby protekcionismu a zranitelných eh, míst na rozvíjejících se trzích, což vše vede k nepříznivým ekonomickým náladám. A e, podle naší, naší prognózy růstu eurozóny e, by e, měl roční růst klesnout na 1,1 v roce 2019. A konečně dopad nepříznivých faktorů na růst bude končit. Očekává se růst 1,5 v roce 2021, což se nemění oproti předchozím prognozám. Příznivé finanční podmínky, další zisky v oblasti zaměstnanosti a stálý růst platů a e, ta aktivita, expanze globální aktivity, přestože pomalejší, bude i nadále charakterizovat e, expanzi eurozóny. Nicméně slabší moment růstu se projeví na domácích cenových tlacích. Zpomalí se přizpůsobení inflace směrem k našim cílům. Inflace e, je i nadále zbržděná a podle našich prognóz se nyní očekává 1,6 na konci roku 2021. A proto je nutná zásadní akomodace měnové politiky. Na naší schůzi v březnu jsme se rozhodli přizpůsobit eh, naše, datovou složku našich pokynů. Potvrdili jsme, že sazby budou na současných úrovních při nejmenším do konce roku 2019 a prodloužili jsme období velmi nízkých úrokových sazek a zminimalizovali jsme jakékoliv očekávání, že, úroky, že úrokové sazby stoupnou do konce letošního roku. Eh, a samozřejmě ta druhá složka našich pokynů, eh, ta státní, i nadále poskytuje dodatečnou akomodaci. Kromě toho jsme zjistili, že zatímco podmínky bankovních půjček jsou i nadále velice příznivé, tak ty nepříznivé prognózy by mohly mít dopad na podmínky, za nichž budou banky udílet úvěry podnikům a domácnostem. Bylo proto nutné zachovat eh, půjčkové podmínky takové, aby potřeby bank refinancovat eh, v oblasti TLTRO a dalších neohrozily transmisi měnové politiky. Zahájili jsme proto TLTRO3 což je nová série kvartálních zacílených eh, refinancovacích operací, které začnou v září 2019 a skončí v březnu 2021 a každá bude mít eh, splatnost dva roky. Banky budou mít nárok si vypůjčit eh, až do výše 30 způsobilých půjček a to za sazeb, které budou indexované k úrokovým sazbám hlavních refinancovacích operací v průběhu každé operace. Tak jako jsou současný program TLTRO i TLTRO 3 eh, bude obsahovat zabudované podmínky které by měly zachovat úrokové podmínky příznivé pro ekonomiku eurozóny. Když se podívám na uplynulý rok, zjišťuji, že prostředí finanční stability je nyní náročnější, což se projevilo i na indikátorech systémového eh, stresu. Eh, výroční zpráva ECB zdůrazňuje, že některé vývoje podpořily finanční stabilitu, včetně pokračující ekonomické expanze a zvýšené odolnosti bank. Nicméně vysoce riskantní aktivity na některých sektorech segmentech finančního trhu eh, se vyznačovaly poměrně nízkou eh, výnosností. Kromě toho nejasnost týkající se Brexitu eh, významně přispěla k politické nejistotě. Díky přípravám, které podnikly jak veřejné orgány, tak soukromý sektor, scénář no deal představuje zvládnutelné riziko pro finanční stabilitu eurozóny. Nicméně určitá zranitelná místa tu zůstávají, která by mohla vygenerovat nepříznivé účinky, pokud se sloučí s riziky, které momentálně ovlivňují prognózy pro eurozónu. Když se podívám na toto legislativní období, tak spoluzákonodárné orgány v Evropské unii učinili několik důležitých kroků v oblasti finanční regulace, čímž přispěli k vyšší odolnosti evropského finančního sektoru. Většina regulačních reform eh, které vzešly z globální finanční krize, byla nyní dokončena. Nicméně e, evropské banky ještě nemohou fungovat e, v opravdu integrovaném rámci a evropští občané a firmy ještě nemohou sklízet úplné e, nebo, všechna, nemohou sdílet všechna pozitiva opravdu jednotného bankovního trhu. Je tedy potřeba eh, dále rozvíjet eh, integrovaný trh eh, s kapitálem a přitom posilovat regulační a dohledový rámec nebankovního finančního sektoru. Z tohoto důvodu dokončení bankovní unie a podpora unie kapitálových trhů zůstane i v novém funkčním období prioritní. Jak se píše ve výroční zprávě, v roce 2018 ECB přispívala technickým poradenstvím a expertními znalostmi v této oblasti těch pár měsíců, které zbývají do nového legislativního období, skýtá dokonalou příležitost se zamyslet nad nutnými kroky eh, k dokončení reform, eh, které jsme dosud podnikli. Skutečná unie kapitálových trhů a kompletní bankovní unie hrají zásadní roli v lepším fungování HMU. Eh, Lépe integrované trhy by znamenaly významné sdílení rizik v přeshraničním soukromém styku, což zatím v eurozóně chybí oproti Spojeným státům. Na straně institucí eh, společný backstop v, ve fondu SRF a další politické diskuze ohledně evropského systému zajištění vkladů jsou zásadními kroky k posílení odolnosti a důvěryhodnosti bankovní unie. Eurosystém také hraje svou roli jakožto katalyzátor změn tím, že posiluje harmonizaci tržních standardů a přímo přispívá k odstraňování překážek v integraci finančních trhů. Abychom eh, usnadnili celoevropský eh, dosah okamžitých plateb, Eurosystém zahájil inovativní službu eh, TIPS bylo to v listopadu 2018. Tato služba umožňuje jednotlivcům a firmám e, zasílat peníze pomocí elektronických plateb v méně než 10 sekundách. Nicméně e, soukromé sdílení rizik a integrace trhu mají-li být efektivní, musí být doprovázeny dalšími strategiemi na dalších frontách. Je to zaprvé úplné uplatnění rozpočtových pravidel a efektivnější koordinace ekonomických politik, což je zásadní pro posílení odolnosti eurozóny eurozóny a vytvoření důvěry mezi členskými státy, která je potřeba, abychom se mohli posunout k další integraci. A paralelně je potřeba posílit institucionální základy HMU. Eh, Na jedné straně je potřeba posílit eh, řízení a operační kapacitu Evropského mechanismu stability eh, při úplném dodržení unijního práva. Tím budou členové eurozóny lépe zajištěni proti závažným šokům. Na druhé straně vytvoření rozpočtového nástroje nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost pro eurozónu by posílil odolnost eurozóny a všech členských států Závěrem bych chtěl říci, že jak se blížíme ke konci tohoto legislativního období, chtěl bych poděkovat vašemu výboru za konstruktivní vztah, kterému se naše instituce těšily v uplynulých pěti letech. Nebyly to lehké časy, jak víte, a občané zcela správně žádali efektivní a hmatatelné reakce na ekonomické a finanční výzvy. Vy jste sehráli zásadní roli v naplňování těchto očekávání a také jste zajistili, aby ECB, váš eh, nezbytný protějšek, eh, dostala eh, absolutorium. Kromě toho, jakožto spoluzákonodárný orgán, jste přijali reformy, které umožnily silnější unii, kterou dnes máme. Víte lépe než já, že reforma je eh, průběžné úsilí a že zisky z těchto reform nejsou vždy snadno sdělovatelné. Nicméně, jak ukazuje Eurobarometr z prosince, podpora pro euro v roce 2018 vzrostla na 75 Je tedy možné na tomto zjištění stavět a i nadále směřovat k hlubší a úplnější hospodářské a měnové unii. Jsem vám k dispozici, pokud máte nějaké dotazy. Thank you very much. Děkuji. A mnohokrát panu viceprezidentovi děkuji zejména za všechno to, co dělá Evropská centrální eh, eh, banka v oblasti a ty hospodářské výhledy a eh, také údaje, které máme k dispozici, ukazují, že rozhodnutí Evropské centrální banky lze považovat za velmi přiměřená, velmi vhodná a budeme se těšit na další rozhodnutí, která budou následovat v následujících měsících a která budou reagovat na to ekonomické zpomalení v Evropě. Děkuji také za slova, která se týkala eh, reformy HMU eh, a dalších eh, reform. Tato slova zcela podporuji Eh, rozsah eh, těch rozpočtových instrumentů je takový, že někdo na ně vzlíží, je ambiciozní, někdo méně, ale v euroskupině je to předmětem diskuse stejně tak jako na půdě tohoto eh, výboru a mezi členskými státy ECB. Děkujeme také za spolupráci mezi vaší a naší institucí. Jsme velmi rádi, že jste, že jste zde eh, eh, dnes eh, je to, já jsem si mm, úplně jasně neuvědomil, že jste tady vlastně poprvé a v této své funkci eh, viceprezidenta eh, máme ale skutečně velmi dobré vztahy, spolupráce mezi ECB a Evropským parlamentem během tohoto volebního období vedla ke zlepšení eh, spolupráce a zároveň posílení nezávislosti ECB a to při tedy dohledu ze strany Evropského parlamentu, což je klíčové a před, doufám, jsem si jist, že budoucí Evropský parlament bude budovat toto, tento kvalitní vztah. A nyní dávám slovo našim členům, pan, pan Lange, první řečník, prosím. Ja, vielen Dank. Děkuji vám moc krát, pane Degindosi, srdečně zde vítejte na vaší první prezentaci v tomto parlamentu. Já jsem poněkud zklamaný z toho, že v sále je pouze sedm poslanců, když vy představujete svoji první výroční zprávu, ale to zcela jistě souvisí s tím, který máme den v týdnu a s tím, že se blíží konec legislativního období. Já mám tedy to, co jsem jenom chtěl eh, poznamenat. Děkuji moc krát za tu výroční zprávu. My jsme moc krát hovořili s předsedou ECB a s různými eh, řediteli v uplynulých letech. Eh, já bych chtěl zmínit především tři body. První je míra inflace. Evropský statistický úřad dnes oznámil, že míra inflace je v celé Evropě 1,4%, což je pokles, ale že zároveň eh, nezaměstnanost je nejnižší od roku 2008. Takže to jsou v podstatě pozitivní zprávy. a zejména inflace byla značně posílená cenami energií v uplynulých letech a k tomu se pojí ještě digitalizace a podle definice Evropské centrální banky má inflace být eh, těsně pod dvěma procenty. Co dělá Evropská centrální banka, pokud by inflace dále padala? Vzhledem k vývoji eh, cen energeti- energie eh, nelze provozovat cenovou politiku tímto způsobem. Takže já se ptám, jak to vypadá s jádrovou inflací, když od toho odmyslíte sezónní inflaci a ceny energií. A za druhé, ECB prohlásila, že e, budou také další opatření, kromě programu nákupů, což se projeví také na negativních úrocích bank. E, takže e, Jaké eh, strukturální změny bankovního sektoru mohou eh, znamenat negativní úroky, pokud by k nim opravdu došlo? A třetí bod, eh, to je to vámi propagované posílení bankovní unie a unie kapitálových trhů. V Evropském parlamentu jsou obrovské pochybnosti eh, k, těm, k tomu původnímu návrhu Evropského systému zajištění vkladů. Tyto námitky zatím ještě nejsou smeteny ze stolu a eh, já bych se chtěl zeptat, co očekáváte od příštího parlamentu ohledně eh, Evropského systému zajištění vkladů a co si myslíte o značném odporu z řady členských států. Děkuji. Thank you very much, Mr. Děkuji, za tuto otázku, pane poslanče. A e, vy jste vznesl, hovořil o třech věcech, jednak jádrové inflace, jednak negativních sazb, úrokových e, sazbách a jejich dopadu na banky a potom e, o dokončení bankovní unie. Mm, takže já se pokusím na tyto tři věci odpovědět. Začnu tou otázkou, která se týká inflace. Dnes máme k dispozici eh, nejnovější údaje, eh, právě dnes zveřejněná, která se týkají inflace za březen a tam je eh, patrné, že inflace je 1,4 zatímco jádrová je 0,8. Tento pokles je hlavně důsledkem vývoje energetických cen, to jste sám zmiňoval, ale eh, vidíme také nárůst jádrové inflace, která byla kolem 1%, eh, tedy změny v té inflaci z 1% poslední 3-4 eh, měsíce a nyní tedy vidíme pokles této inflace na těch 0,8. Co se tedy děje s tou jádrovou inflací? Relevantní je zde ta otázka, Otázka zpomalení hospodářství, které eh, to samo o sobě začíná mít eh, dopad na jádrovou inflaci. A vedle toho paralelně probíhají dva další faktory, které podle našeho názoru by měly mít naopak eh, pozitivní vliv na jádrovou inflaci v následujícím čtvrtletí. Jednak jsou to, jednak jsou to naše, je to naše monetární strategie a když se podíváme na ty na to, že ta, ta, ta míra je na uh, nízké úrovni, ale zároveň vzniklo no, eh, od konce krize 9, nových, 9 milionů nových pracovních míst a s tím vidíme, že narůstají mzdy. Mzdy narůstají eh, tempem 2,5%, uh, třeba v Německu. Uh, Eh, kde ty pracovní podmínky, pracovně právní podmínky jsou eh, velmi eh, přísné, ale je nad tím určitý otazník, proč tato tento vývoj mzdový nemá eh, eh, dopad na ceny a eh, inflaci a proč tedy nedochází k tomu přenosu od těch mest na, na inflaci, to znamená na maloobchodní ceny. A to je potřeba zanalizovat, protože se to neděje. Možná je to jenom zaostávání toho vývoje, možná jsou to určité modifikace na tom trhu, přechod k digitální ekonomice, vlev internetu, to, internetu, to může mít dopad na inflaci. Ale to jsou věci, které musíme velmi pečlivě analyzovat. Vedle toho paralelně, a já jsem to říkal ve svém uh, úvodním projevu, že budeme to upravovat naši monetární politiku v ohle, s ohledem na tento uh, vývoj, dokážeme um, se přizpůsobit v naší politice a budeme přijímat i uh, Eh, opatření, pokud jde, v tom naše, pokud jde o to naše působení, to naše eh, vedení a my máme celý balíček nástrojů monetární politiky a její efektivnosti. Ty nástroje jsou efektivní, jsme eh, přesvědčeni, že v těch aktivitách, které jsou součástí našich projekcí, našich výhledů a bez ohledu na ceny energií, které jsou mimo naší kontrolu, domníváme se, že inflace malinko vzroste a e, že dojde také k zblížení té e, e, inflace k těm našim předpokladům, tedy kolem 2%. Druhá otázka jsou negativní úrokové sazby a dopad na bankovní průmysl, bankovní sektor. Tady je třeba říci, že negativní sazby jsou relevantní pro posílení ekonomické aktivity, že jí napomáhají za poslední tři roky. Eh, to skutečně tak bylo. Eh, třeba, že od začátku roku 2018 vidíme určité zpomalení a to vedlo k, eh, do, mělo důležitý dopad na ziskovost bank. Nyní tedy vnímáme zpomalení a ziskovost bank eh, jde tedy nad rámec těch negativních dopadů, které tu máme. Nízká ziskovost bank eh, je způsobená strukturálními faktory. Eh, faktory. Například míra těch nedobytných půjček nebo úvěru selhání, která zatím nejsou, nej, není snižována, dostatečně se to nepodařilo ošetřit. Potom je tady otázka nákladové efektivnosti, ten, ten poměr nákladové efektivnosti je u nás v Evropě horší než třeba ve Spojených státech. A konečně tady máme eh, situaci eh, jakéhosi nadměrného bankovnictví. Ten bankovní sektor má jak nadměrnou kapacitu. Eh, banky by měly tedy usilovat o snížení té své nadměrné kapacity, která je ne, nevyužitá. To jsou ty strukturální faktory, které souvisejí s možnou konsolidací a které Mm, také souvisejí s eliminací té nadměrné e, e, e, kapacity a to je mm, relevantní pro naše rozhodování v ECB, jak postupovat v tom prostředí nízkého, nízkých úroků a budeme stále, počítáme s tím, že to nízkoúrokové prostředí bude nadále Mm, fungovat. A bankovní unie a její dokončení, to je ta poslední vaše otázka a je to klíčové. E, e, domníváme se, že e, třetí mm, Třetí část bankovní údie, ta třetí, to tři, ta třetí oblast je nezbytná. Musíme postupovat paralelně s snižováním rizik, ale je mm, naprosto toto je eh, ten eh, ambi, eh, ambiciozně nastavený EDIS je systém, který bude mít negativní dopad na vnímání a na dokončení Unie na vnímání bankovního odvětví. Dokončení Unie kapitálových trhů, i to je další velmi důležitá oblast a a rozhodnutí, která se týkají obou těchto unii, tedy to, že je třeba dokončit obě tyto unie, um, s tím, že máme k dispozici fiskální kapacity i fiskální uh, nástroje k tomu, abychom toho dosáhli. Děkuji. Permanš Beres a SAD. Děkuji, pane viceguvernére. Znovu jste se zmínil o otázce rozpočtové kapacity i ve svém úvodu. A všichni mají na paměti velmi silná tvrzení, které přednesl prezident Evropské centrální banky, když říkal, že u těchto otázek je třeba postupovat před a že potřebujeme úplně jiný institucionální mechanismus, aby se znovu dostala do centra dobrá rovnováha řízení. Bohužel věci nepostupují takovýmto způsobem v radě. Vidíme, že včetně návrhu komise, který byl považován za nesmělý, ale přece jen se zabýval funkcí stabilizace v eurozóně, tak hrozí, že i tento návrh se někde propadne v těch diskuzích na radě, které jsou více zaměřeny na strukturální reformu. Vy jste popsal prostředí, ve kterém se rozvíjí evropská měnová politika. Ať už jsou to rizika pro obchod, rizika související s následky čím dál pravděpodobnějšího Brexitu tak ehm, jaké politické sdělení vysíláte z tohoto hlediska? Jaký signál vysíláte k nám, evropským zákonodárcům? Jaký rámec potřebujete, abyste zajistili stabilitu a efektivitu měnové politiky, protože všichni víme, že centrální banka v této věci všechno sama nezvládne. Uh, to první politické sdělení, které mm, bych rád vyjádřil osobně, je Tady je podstatné mít na paměti, že monetární politika není všemocná. Monetární politika je součástí eh, eh, celé řady hospodářských politik, které mm, jsou paralelně implementovány a je tu um, fiskální politika hraje důležitou úlohu v tomto mixu a my se v minulosti jsme se domnívali, že měnová politika je jediným uh, nástrojem pro to, abychom eurozónu vyvedli z krize. To eh, tady si ECB vedla eh, dobře, eh, máme dobré výsledky v této snaze, ale je potřeba mít na paměti, že mm, mm, monetární politika není jediným nástrojem, který máme k dispozici, že jsou tady další hospodářské politiky, které jdou ruku v roce. Vy jste zmiňovala konkrétně fiskální politiky a tady je fiskální politika na úrovni jednotlivých států, která musí eh, plnit daná kritéria a z tohoto hlediska je to důležité. Víte, že eh, eh, fiskální stanovisko každý jednotlivých a situace jednotlivých zemí se liší. Některé země mají fiskální prostor a ten by měly využít k Eh, podpoření aktivit. Vedle toho jsou tady jiné země, které jsou, kde je velká míra eh, zadluženosti veřejného sektoru a tam je tam manévrovat, ten manévrovací prostor mnohem omezenější, abychom Hm, tedy podle mého názoru, abychom měli jakýsi konsolidovaný pohled na fiskální politik různých jednotlivých zemí eurozóny, je potřeba mít tento tedy souborný globální pohled, ale zároveň ehm, Zcela podporujeme ten eh, návrh toho, aby vznikl konsolidovaný fiskální eh, nástroj pro eurozónu, který bude mít nejenom konkurence, tedy cíle konkurenceschopnosti a efektivnosti, ale měl by to být také eh, nástroj stabilizace, pokud dojde k nějakým eh, asymetrickým eh, šokům, pokud některé státy eurozóny budou více dotčeny. Eh, kombinace mm, toho, že některé členské státy mají větší manevrovací prostor, že mají eh, eh, možnost mít expanzivnější politiku a vedle toho existence proti cyklických fiskálních kapacit, to je to klíčové. Já jsem zároveň zastáncem strukturální reformy, o které se domnívám, že je potřeba tomu, abychom posílili produktivitu hospodářství a to jde eh, a také konkurenceschopnost eurozóny, ale to je zřejmé. Eh, měnová politika nemůže být jenom jedním nástrojem, musí být doplňována fiskální politikou a strukturálními reformami a pokud budeme mít dobrý mix těchto politik, tak se eh, nám podaří střednědobě posílit růst. Děkuji. Ramon Remoza. Děkuji, pane předsedo. Pane de Gindesi, dobré odpoledne. Mám různé otázky pro vás. Především jedna, která se týká transparentnosti Evropské centrální banky. Jak víte, v tomto parlamentu už v předcházejícím funkčním období europoslanci vyvíjeli tlak na to, aby byly zveřejňovány například údaje z programu Target 2 a další výroční zprávy. Teď už k tomu dochází zcela běžně. Také jsme tlačili na to, aby zápisy ze zasedání rady byly veřejné. A před dvěma lety 40 poslanců z tohoto výboru veřejně požádalo Evropskou centrální banku, aby se zveřejňovala jména podniků, které měly tedy prospěch z odkupu dluhu ze strany některých centrálních bank. Takže tam jsme se bavili o tom, co bychom měli zveřejňovat, zda jen jména nebo i částky a tak dále. Další věc. Hovoří se o různých bankovních fúzích, například Deutsche Bank a Commerzbank v Německu. Také se hovoří o možné fúzi mezi banky a Banka de Sabadell. A teď jste odpověděl na otázku ohledně nadměrné kapacity v ECB. Máte nějaké další informace k těmto konkrétním ústavům? A potom další otázka k NPLs, non-performing loans. To je otázka, kterou jsem opravdu posedlý. Mario Draghi ve svých pravidelných vystoupeních na, to, na tomto výboru 21.11.2017 velmi jasně odpověděl na jednu mou otázku v tom smyslu, že podle něj příčinou NPL byla neefektivní implementace směrnice o pozdních platbách. Ve Španělsku například zatím ještě nemáme nařízení o sankcích pro ty nadnárodní společnosti, kterým třeba dva roky trvá, než zaplatí faktury malých a středních podniků, které jim něco dodávají. A Mario Draghi řekl, že neobvinuje pouze nadnárodní společnosti, ale také státy za to, že dlouhodobě neplní své povinnosti vůči malým a středním podnikům. A v některých jižních zemích vzrostla nezaměstnanost o 20%. Například v Dánsku se to nestalo, nebyla tam masivní nezaměstnanost, ale ve Španělsku ano. Takže kdyby došlo k nějaké další krizi do budoucna, takové náhlé krizi kvůli tomu, že evropský zákon není plněn, stejně efektivně ve všech členských státech, jsme na to připraveni? Děkuji. Thank you very much, Mr. Tremosa. Uh, you have raised... Děkuji, pane Tremoso. Zmínil jste tři relevantní otázky. První je transparentnost, druhá je otázka potenciálních fúzí v bankovním průmyslu v Evropě a konečně o non-performing loans a pozdních platbách. Začnu od konce. Myslím si, že pozdní platby a tyto tato spoždění, která se akumulují, jsou skutečně nešťastná. Jak říkáte, ten problém někdy není ani tak v tom, že velké podniky neplatí malým podnikům podle velmi nespravedlivých podmínek, ale někdy dokonce i veřejný sektor platí velmi pozdě. Takže to, že bychom měli národní legislativu, která bude bránit takovýmto situacím, to si myslím, že to by bylo velmi důležité, protože, jak říkáte, při zpomalení ekonomiky, když máte kredit crunch, ke kterému došlo před osmi lety, a zároveň státní zpráva platí pozdě malým a středním podnikům, tak okamžitě se ta úvěrová krize rozšíří a má to dopad na finanční podmínky. Takže proto si myslím, že rychlé náležité platby jsou klíčové. Druhá otázka se týká konsolidací v bankách. Já nebudu zacházet do konkrétních případů, ale musím říci, že v Evropě, a to je realita, máme přeplněný bankovní průmysl v některých zemích. To vede k odstranění, nebo to brání tedy odstranění nadměrné kapacity. A také máme nízkou ziskovost mnohých bank v Evropě. Takže konsolidace by mohla být efektivní cestou, jak snížit náklady a získat na efektivitě. Ale musím říci, že z hlediska ECB my máme radši přeshraniční konsolidaci a té jsme v uplynulých letech moc neviděli. Byly uzavřeny nějaké dohody mezi Španělskem a Portugalskem, ale nic relevantního se kromě toho neodehrálo. A já si myslím, že by to bylo velmi důležité, protože pokud máme bankovní unii, tak cílem je mít skutečné evropské banky, které budou působit v různých evropských zemích. A já si myslím, že to by byl důležitý signál směrem k, do, k dokončení bankovní unie a také by to vyslalo konkrétní signál ohledně toho, že máme evropský trh, jednotný trh pro banky. A konečně transparentnost plně souhlasíme s tím, že transparentnost je klíčová, zodpovědnost a tak dále a tak dále, ale k těm konkrétním jménům, která zkoumáme, pokud jde o program, tak si myslím, že to by vytvořilo pokřivení konkurence, kdybychom tato jména zveřejnili. A myslím, že by to mělo vedlejší účinky, které podle našeho názoru nejsou pozitivní. Takže v naší politice zatím postupujeme tak, že to nezveřejňujeme, protože si myslíme, že ty vedlejší účinky by byly určitě horší než tedy ta transparentnost tohoto opatření. Děkuji. Ano, nemáme přeshraniční fúze, protože máme regulační demotivační faktory a nemáme tím pádem dokončenou bankovní unii. Takže je to takový začarovaný kruh a doufáme, že se nám ho podaří v příštím funkčním období prolomit. Markovali. Děkuji, pane předsedo. Mám otázku, která se týká cíle ECB. Pokud je o stabilitu cen, Víme, že musí dohlížet na stabilitu cen, to je v jejím mandátu. V uplynulých měsících jsme zaznamenali zpomalení indexu inflace, který se blíží dvěma procentům a proto měnové politiky byly zpomaleny. Ale teď vidíme, že teď je inflace z dnešního rána podle údaje 1,4% a mnozí hovoří o selhání měnové politiky ECB protože se nedaří splnit ani cíl inflace ve výši 2%. A proto se vás ptám, co jste teď dělali s tím dlouhodobým financováním, které bylo zahájeno na příští měsíce? Nevidíte zde možnost zahájit sezónu kvantitativního uvolňování vzhledem k tomu, že hospodářské perspektivy jsou teď negativní. Děkuji. Well, first of all, what I have to say is that uh, tak uh, nejprve musím říci, že jsem hovořil o nedávném vývoji inflace a o faktorech, které ovlivňují inflaci. A když se na to podíváte, tak uh, ceny energií mají značný dopad a jsou hlavním faktorem, který způsobuje zpomalování eh, konvergence inflace k 1,8 což je poněkud dále od našeho cíle těsně pod 2%. Otázka jádrové inflace si myslím, že je mnohem relevantnější, protože jádrová inflace je stabilní složkou inflace a měla by být hlavním indikátorem pro budoucí vývoj inflace. V, tomto měsíci došlo ke zpomalení z úrovně těsně nad 1% na 0,8%, což souvisí se zpomalováním ekonomiky a jestliže dojde k zotavení ekonomické činnosti v druhé polovině roku, tak to je prognoza, kterou jsme začlenili do naší roční prognozy 1,1%. Nicméně předpovídáme, že v první polovině roku bude aktivita slabá a potom se vrátí v druhé polovině roku. Což nám významnou měrou pomůže vytlačit eh, jádrovou inflaci směrem nahoru. A zároveň, pokud jde o měnovou akomodaci, eh, jak jsem říkal, dodáváme dostatek likvidity, finanční, financovací podmínky jsou velice příznivé, jak domácnosti, tak eh, firmy mají velice dobré podmínky, a to jak pokud jde o úroky, tak pokud jde o dostupnost financí. Takže, jak říkám, dostatek likvidity a příznivé finanční podmínky, které tu jsou a jsme plně přesvědčeni o tom, že tu budou i nadále. Zároveň tu ale máme otázku vývoje platů. A tady máme takový otazník. Co se vlastně stane? Platy rostou tempem 2 až 2% až 5%. V některých evropských zemích je ten vývoj ještě prudší. Takže co se vlastně děje? Proč tento vývoj platů se nereflektuje na cenách nebo na inflaci? To může mít různá vysvětlení. Možná je to ještě dopad předchozí krize, Možná jde o strukturální modifikaci trhu. Každopádně je to něco, co se v minulosti nestávalo. V minulosti byl ten vývoj mnohem intenzivnější než nyní. A pokud jde o ta opatření, tak máme široký soubor nástrojů a mnoho alternativních nástrojů. Na poslední schůzi Rady guvernérů jsme se rozhodli zahájit novou sérii TLO, tedy číslo 3. Ta začne v září a zveřejníme podmínky tohoto třetího cyklu v nejbližších týdnech nebo měsících. A to bude i dále, dále přinášet pozitivní efekt na financování v bankovním sektoru a na hladký, hladký přechod měnové politiky. A pokud jde o pokyny do budoucna, tak tady máme datum potenciálního prvního nárůstu úrokových sazeb eh, až po konci letošního roku. Každopádně všechny možnosti jsou otevřené. V případě, že se stane něco zvláštního, neočekávaného a náš mandát nebude moci být naplněn, přestože nepochybujte o tom, že se vynasnažíme náš mandát naplnit a že budeme využívat všechny nástroje, které máme k dispozici. Děkuji. Stefan Gerold. Děkuji, pane předsedo. Pane místo předsedo, děkuji moc krát za to, že jste sem přišel a děkuji za váš projev o výroční zprávě. První otázka, kterou jsem chtěl položit, už byla zodpovězena, ta se týkala úroků. Takže máme jenom dvě krátké otázky. Ta první se týká eh, cílených nerovnovách a tedy ta, ta Target 2. Po té úvodní fázi, kdy se tato nerovnováha snížila, se opět zvýšila a zvyšuje se už nějakou dobu. Je to zdrojem obav pro Evropskou centrální banku a pokud ano, máte nějaké nástroje proti této tendenci? A druhá otázka se týká Brexitu probíhá nějaká spolupráce s Bank of England nebo nějaké diskuse, které by mohly zmírnit dopady Brexitu? Tak nejprve k Target 2. Jak víte, tak rozšiřování mezer v případě zacílených nástrojů související s, decent, souvisejí s decentralizovanou implementací programů APP, což právě vede k tomu rozšíření těch mezer v různých zemích. Panují určité obavy z toho, co by se mohlo stát a zda nedojde k něčemu podobnému jako uprostřed krize. Nicméně nyní to souvisí spíše s určitými provozními otázkami, protože centralizovaná implementace programu EPP znamená, že jsme nechali za sebou tu fázi eh, nákupu čistých aktiv a jsem si jistý, že v blízké budoucnosti se začnou ty mezery zase zacelovat a místo divergence nastane konvergence, pokud jde o bilance jednotlivých zemí. A druhá otázka, Brexit, to je, myslím si, velice důležitá záležitost, která bude klíčová. Jak jsem říkal, následky odchodu bez dohody by byly zvládnutelné, ale nebudou irrelevantní, nebudou nepodstatné. Proč budou zvládnutelné? Budou zvládnutelné, protože e, jednotlivé evropské instituce a vlády už nyní podnikají e, opatření a kroky na minimalizaci scénáře no deal, což je ten nejhorší scénář, jak velice dobře víte. Ale e, zároveň je i soukromý sektor připravenější na no deal, než byl před šesti měsíci. Takže tento scénář je zvládnutelný, ale nesmíme ho zanedbávat. Proč ho nesmíme zanedbávat? Protože trhy příliš nepočítají s možností scénáře no deal. A vzhledem k tomu, že tento nejhorší scénář možná nastane. Nikdo neví, ale musíme být připraveni na nejhorší. A pak můžeme být příjemně překvapeni, pokud to dopadne lépe. Momentálně zažíváme zpomalení ekonomiky na globální i na evropské úrovni. A jak víte, jsou tu určité faktory, které to zpomalování ekonomiky pohánějí. Já už jsem je zmiňoval a e, scénář No Deal nebyl trhy ještě zcela zohledněn protože mu nepřiřazovali příliš vysokou pravděpodobnost. Tedy neřízenému odchodu Velké Británie z Evropské unie, což by mohl být určitý multiplikátor negativních dopadů a pokles, no, klesajících trendů a zpomalování evropské ekonomiky. Můžeme se bavit o dopadu na eh, CCP a na deriváty, na pojištění a tak dále, ale myslím si, že hlavní potenciální dopad v případě odchodu bez dohody by byla určitá nálada, atmosféra. A tato nálada by značně zhoršila a posílila ty faktory, které způsobují zpomalování evropské ekonomiky. Proto si myslím, že Brexit bez dohody samozřejmě není v žádném případě irrelevantní záležitostí. Konas Fernandez, prosím. Dobré odpoledne, vítejte, pane viceprezidente. Jsem rád, že jste tady abychom eh, mohli s vámi probrat eh, aktivitu ECB a také zpětnou vazbu ECB na doporučení tohoto výboru. Myslím si, že sám prezident ECB byl vždycky velmi dobrým eh, správcem komunikace, abych tak řekl. Komunikace o měnové politice byla skutečně centrální při plnění cílu ECB a při snaze dosáhnout inflace 2%. V uplynulých týdnech eh, byl všem vnímán jistý zmatek v komunikaci ECB. Nejdříve po posledním zasedání v době, kdy se zmírňovaly výhledy jak na inflaci, tak i na vývoj ekonomiky, tak by to mělo vypadat tak, že Evropská centrální banka by měla dát impuls novému nárůstu likvidity, novému uvolňování likvidity. V každém případě po tomto formálním sdělení Evropské centrální banky minulý týden prezident ECB oznámil možnost zrevidovat záporné úrokové sazby u vkladu. A já úplně nechápu, jakým způsobem po týdnu potřebujeme více likvidity k tomu, abychom mohli zachovat akomodativní profil měnové politiky a další týden se hovoří o tom, že by se zrevidovaly záporné úrokové sazby a tím pádem se zcela mění rozhodnutí z předcházejícího týdne. Takže bych se zeptal, zda tato možná revize záporných úrokových sazeb už byla rozhodnuta na půdě ECB a jakým způsobem toto oznámení může vnést zmatek do komunikace vaší instituce o měnové politice. Děkuji. Thank you very much. Uh, Děkuji, pane Fernandezi. Nejdříve bych vyjasnil následující součást naší komunikace o rozhodnutích, které přijímá správní rada či přijala před těmi dvěma týdny. Je to, to bylo sdělení, že jsme zatím odložili naše pokyny k úrokovým sazbám, podložili nebo posunuli od, z léta na konec tohoto roku. Takže nárůst těch úrokových sazeb, tam se hovořilo, že jsme zatím odložili toto, tento pokyn. A to je eh, v souladu s tím, co jsme říkali dosud, že nyní tedy eh, máme eh, monetární politiku, která akomoduje a která je doprovázena ještě takovým pokynem číslo 3, které jde stejným směrem, kde potvrzujeme, že v té monetární politice Eh, že až do roku 2021 akomodujeme jednotlivé operace, takže podle mě ty, ta sdělení, ta komunikace jde jedním směrem. Je to vše reakce na spolení ekonomiky, s, eh, eh, zpomalení a nebo, nebo malý nárůst či pokles inflace. Neočekáváme do konce eh, roku 2019 nárůst záporných eh, úrokových eh, sazeb. Tady ta otázka je o možnosti eliminace či zabránění toho uplatňování eh, záporných eh, úroků eh, bankám a zdrojům Evropské centrální banky, ale to je něco jiného, to je úplně jiná oblast. Ta nebyla projednávána na výkonné radě ani na správní radě dosud, ale to je jiná věc, to je zcela jiná oblast a je Nutno říci, že nadále analyzujeme všechny možnosti a alternativy, protože eh, v některých státech se již něco takového implementuje, ale zatím nebylo rozhodnuto a zatím neproběhla diskuse na těch výkonných eh, orgánech, tedy obou výkonných eh, orgánech ECB. Děkuji, pan Gerold. Děkuji, pane předsedající. Já jsem mm, e, e, měl otázku, která se týkala Brexitu a děkuji za e, věcnou a otevřenou odpověď. Pokud jde o otázku směněného kurzu mezi britskou librou a eurem, až dosud a zejména po prvním hlasování v dolní sněmovně mm, a odmítnutí toho, té dohody by se by bychom byli čekali pokles Libry vůči EU, euru a to k tomu nedošlo, to bylo pře, eh, překvapivé, byli bychom očekávali, že k tomu dojde. A mě by zajímalo vaše eh, hodnocení toho, že to možná se ještě neprojevilo v těch vývojích, v těch cenových vývojích. Očekáváte tedy mm, oslabení Libry a vůči euru po tom, co skutečně se ukáže, že Brexit, k Brexitu dojde bez dohody? Zatím to nevíme, zatím nevím, jaký bude ten výsledek brexitových jednání. Možná víte něco jiného než já, ale je nutno říci, že v této fázi je obtížné odhadovat, jaký brexit tedy ve finále nastane a nechci eh, skutečně tady eh, předstírat, že dokážu odhadnout, co se v této věci stane, ale znovu opakuji, scénář bez eh, dohody nebyl vyloučen na trzích a pokud k tomu dojde, ale nevíme, zda k tomu dojde, ale kdyby k tomu došlo, to je ten nejhorší možný scénář, trhy budou reagovat v nějaké určité době. To je, to je realita. A e, to, k čemu dojde, nemusí být ten základní scénář. E, ta reakce může být různá, může se projevit různě. Ta reakce je možné, že e, může se projevit ve směném kurzu, kapitálových trzích nebo v dalších věcech. Ta konkrétní reakce není úplně jednoznačně dána, že to bude ve směném kurzu a o to tolik ani nejde, ale eh, protože to bude negativní eh, zpráva, protože odchod bez dohody je negativní a vedle toho i křehkost stávající eh, hospodářské situace, kdy tedy dochází k utlumení, což by mohl být další faktor, který by mm, stížil eh, znovu oživení eh, některých aktivit, které očekáváme, hospodářských aktivit, které očekáváme v dlouhé polovině eh, druhého roku. Jak víte, nálada na trzích je velmi důležitá. Trhy nejsou úplně v souladu připraveny na tu situaci bez dohody. Eh, Pervanč Pérez. Ve výroční zprávě, se kterou jsme se seznámili, máte pár zmínek o tom, jak se ECB zavazuje, jak se zapojuje do vytváření kritérií ESG. Ve veřejné mínění je čím dál větší nepokoj. Všichni chtějí ověřit, jakým způsobem měnová politika zohledňuje cíle minus 2 stupně a také nebo tedy méně než 2 stupně a pařížské závazky. Zavádění strategie méně než 2 stupně určitě nebyla podstatným způsobem zaváděna. A v mé zemi se zvedá polemika ohledně toho, jak Evropská centrální banka měla strategii, strategii která je v rozporu se snahami o snižování globálního oteplování. Co nám k tomu můžete říci? A také pokud jde o, evropsk- tedy o vaši výroční zprávu, tak bych se vás ráda zeptala, co jste v uplynulém roce udělali, pokud jde o personální strategii a především s tou stále znepokojivou otázkou, což jsou otázky sociálního vyjednávání a také zlepšení zastoupení žen ve vedení Evropské centrální banky. Uh, začnu těmi klimatickými otázkami podle mého názoru je tady jedna, jeden důležitý aspekt a to je zcela, da, zcela hm, učinit celé jasným pro finanční systém, pro banky a finanční instituce a penzijní fondy, totiž, že klimatická změna, pokud nepřijmeme ta nezbytná opatření, klimatická změna bude novým důležitým strukturálním rizikem ve finanč, pro finanční stabilitu. A to je e, sdělení, které je třeba jasně říci bankám, totiž že klimatická změna může spustit e, rizika a problémy pro banky z hlediska jejich finanční stability. Já jsem zcela přesvědčen, že tomu tak je, že toto skutečně může nastat. Ale jak takové sdělení eh, vyslat celému tomu finančnímu systému, abychom je o tom přesvědčili? pokud my provádíme naše hodnocení finančních rizik, zatím jsme o klimatickou změnu mezi tato rizika nezačlenovali, ale budeme tak činit do budoucnosti. Eh, takové, eh, mezi takové rizika patří třeba kybernetické útoky, které se tam objevují na seznamu těch rizik, ale klimatická změna by měla být takovým klíčovým eh, prvkem, jako prvkem, který může být rizik, strukturálním rizikem pro finanční stabilitu. My tedy toto chceme velmi jasně finančnímu sektoru říci jako dohledový dohledový orgán odpovědný za provádění finanční politiku a odpovědný za cíle finanční stability. Takže pro nás je klimatická změna to, co se v našich přeskumech finanční stability a možných rizik bude, bude eh, opakovaně objevovat. Mm, rodová eh, eh, rovnost eh, v oblasti bankovního sektoru a u nás je, to je zásadní otázka, nicméně v správní radě taková rovnost nepanuje a doufám, že v následujících měsících dojde k výměnám některých členů, který, tak aby ta situace byla vyvážení, vyváženější v tom nástupnickém výkonem výboru a nejenom v té výkonné radě či výboru, ale obecně eh, mezi zaměstnanci ECB. Mm, mm, snažíme se toho, této rovnováhy dosáhnout a považujeme ji za důležitou z hlediska diversifikovanosti a z hlediska inkluze. Děkuji. Jenom, jenom kratoučce Catch the Eyes, pan Ramoza. Já bych rád ještě navázal na jednu z odpovědí pana více, viceprezidenta, která se týkala transparentnosti. Já jsem se možná nevyjádřil úplně přesně. Pan Dignos řekl, že ECB se e, vyhýbá sdělování konkrétních men společnosti, aby nedošlo k e, negativním dopadům na trhu, ale vzhledem k tlakům byla e, zmíněna některá jména firem, které byly SSPP holdingy. To by se mělo vztahovat na různá další uskupení. Chtěl bych této transparentnosti slyšet něco více, protože se jistě tato transparentnost objeví i v budoucím volebním obnoví. Ano, my jsme zveřejnili ty jména těch firm, kam jsme, kde jsme provedli akvizice, ale e, nezveřejnili jsme v těch dalších oblastech, kde je e, mnohem citlivější ta ta eh, eh, situace, pokud jde do investice do těchto firm. Eh, děkuji panu D. Gindosovi za velmi zajímavou výměnu názorů. Jsme v období před volbami a tady takovém období je normální ta nižší účast, eh, účast nicméně diskuse i tak byla velmi eh, zajímavá. Děkuji vám osobně a děkuji ECB za velmi kvalitní eh, spolupráci. Nyní nakrátko přerušíme, protože je potřeba i diskuse stínových zpravodajů před následujícím bodem na pořadu jednání 10 minut. Přestávka, přerušení. Děkuji.